On va alors commencer. Ça y est, tout le monde est prêt. Voilà. Můžeme začít. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám zde zejména pana doktora Mukwegeho. Vítejte v Evropském parlamentu. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir. Je pro mne velkou ctí, že vás zde mohu dnes večer eh, přivítat spolu s eh, panem Brenkovičem, který je místopředsedem, místopředsedou výboru AFET a panem Louis Michelem, který je před, předsedou eh, společného zhromáždění AKT. Já bych využila příležitosti a představila pana doktora Mukwegeho, který se stará o ženy a to je jeho hlavní zásluha. A velmi vřelého dnes mezi námi vítáme. Tento večer není pro nás úplně jednoduchý v tom, z toho důvodu, že jsou velké problémy s provozem, s dopravou a ne všichni dorazili včas a pan doktor Mukwege zde bude až do středy, takže se s ním budeme moci setkávat až do eh, s, s středy je, eh, eh, je držitelem Sacharovovy ceny a je lékařem v nemocnici Panzi v Demokratické republice Kongo. Díky němu jsme si zjistili, že znásilnění se stalo eh, zbraní, zbraní, která ničí celé komunity, celé mnoho žen, mnoho rodin a doufáme, že i s pomocí této ceny se podaří pozastavit takovouto diskriminaci a mizoginství, které patří mezi porušování lidských práv. My dnes večer budeme a máme tu příležitost hovořit s panem doktorem o jeho životě, o jeho práci, o specializaci, kterou má ve své profesi a o celé řadě potíží, se kterými se potýkám. Já nyní předám slovo panu Pongovi, který je místopředsedou výboru DV a potom panu Plenkoviči, který je místo předsedou eh, výboru pro zahraniční věci a potom pan Denis Mukwege a uzavře toto kolo pan Louis Michel a potom dám možnost kolegům, kteří se přihlásili do diskuse. Takže pan Pongo, děkuji, paní předsedkyně, kolegové pane doktore Mukwege, pro mne jako prvního místopředsedu výboru DV je velkou ctí, že mohu spolupředsedat tomuto dnešnímu setkání. Pane doktore, my jsme si velmi vědomi vašemu eh, nasazení pro, eh, za práva žen v Republice Kongo. Vaše práce která eh, skutečně pomáhá eh, léčit a napravit situaci pro ženy, které byly obětmi znásilnění. Nejenom ženám, eh, ženy, ale i dívky. Vracíte jim nejenom zdraví a život, ale také jejich důstojnost. Tady to ale nekončí, zároveň jste také bojovníkem za lidská práva a bojovníkem za svobodu vyjadřování v Republice Kongo a obecně. Takže tato dvojí vaše činnost, tento váš dvojí eh, boj, eh, který eh, je bojem za záchranu těla i ducha, a proto jste také byl vy zvolen jako držitel Sacharovy ceny za rok 2014. Je to naprosto oprávněné. Gratulujeme vám ke všemu, co jste udělal vy, který léčíte těla i duše těchto, eh, eh, těchto obětí, které se se mm, nově a nově eh, objevují, protože se ukazuje, že sexuální násilí, znásilňování je Eh, nástroj války eh, velké zlo, které, eh, proti kterému budete i nadále bojovat. Děkuji vám za vaši odvahu a za vaše nasazení. Merci, monsieur Ponga. Děkuji, pane Pongo, a slovo má pan Plenkovič. Děkuji, paní Valencie. Velice vám děkuji, milí Morisy, pane ministře, milí pane Mukwege, milí kolegové. Je mi velkou ctí, že mohu být jedním Elmar who unfortunately could not join us here tonight. Jedním ze spolupředsedů od roku 1998 udělujeme Sacharovovu cenu jednotlivcům nebo organizacím, které kteří eh, svými eh, činností eh, nám připomínají, že je nutné respektovat a chránit základní svobody a lidská práva. V průběhu těchto let se tato cena stala jedním z velice konkrétních výrazů naše eh, angažovanosti eh, k ochraně lidských práv a jako podpora těch, kteří bojují každý den za svobodu a spravedlnost na celém světě. Je tu ještě tolik míst na světě, eh, kdy jednotlivci i skupiny bojují za tato základní práva, za možnost určovat svou vlastní budoucnost, své vlastní životy. V tomto roce chtěl bych ještě jednou poblahopřát doktoru Mukvek Černickému eh, k udělení Sacharovovy ceny. Konference předsedů eh, uznala boj Euromajdanu na Ukrajině a také eh, činnost Leily Yunus v Azerbajdžánu. Je to poselství eh, lidem v našem východním sousedství, že podporujeme jejich boj za lidská práva. S velkou radostí mohu říci, že zástupci Euromajdanu se zúčastní našeho jednání ve středu. Bohužel paní Junus je stále ještě ve vězení. Její zdravotní stav se zhoršuje a parlamentní eh, eh, delegace ještě nemohla vycestovat do Azerbajdžanu. Její hlas eh, však zaznívá prostřednictvím její dcery, která se také zúčastní slavnostního jednání. Dnes si připomínáme držitele Sacharovovy ceny eh, Denise Mukwegeho, eh, jeho boje za eh, lidská práva, který má obecnou hodnotu. Chtěl bych citovat Eleanoru Rooseveltovou z příležitosti vyhlášení lidských práv. Lidská práva začínají v malém, v blízkosti domova, v takové blízkosti a v malém měřítku, že není možné je vidět někde na mapě. Začíná to e, v továrně, na každém místě, kde každá žena, muž, dítě usiluje o stejnou spravedlnost, stejnou důstojnost, rovné zacházení bez e, diskriminace je třeba zachovat tato práva e, v tomto malém měřítku. Bez jejich zachování ne, vznikne pokrok na světě. Děkuji vám. A nyní slovo máte vy, pane Mukwege. Ce Dnes euh, mhm. dnes večer je první setkání mé maličkosti z poslanci Evropského parlamentu a chtěl bych poděkovat místo předsedkyni výboru pro zahraniční eh, záležitosti za eh, vedení tohoto jednání. Dále děkuji místo předsedovi eh, výboru pro rozvoj a také děkuji místo předsedovi výboru pro zahraniční věci. Děkuji vám všem, děkuji vám za účast a také děkuji panu Louis Michelovi za eh, přítomnost během dnešního večera. Milí poslanci Evropského parlamentu, Demokratická Končská republika má za sebou jedno z nejtemnějších období eh, v historii. 20-leté období války. Tato válka bohužel neprobíhala v podobě klasické války. Eh, tato válka se vedla na tělech žen a my jsme se setkali na jednom místě v roce 1999, když jsme založili nemocnici Panzi, abychom snížili úmrtnost dětí i matek. Tenkrát v tomto regionu to byla nesmírně vysoká úmrtnost a skonstatovali jsme, že existuje nová patologie. Nejprve jsme se domnívali, že to jsou přechodné nebo náhodné jevy, ale bohužel v roce 1999 jsme zaznamenali 45 obětí znásilnění. Léčili jsme je na následky extrémního násilí a bylo bezpodmínečně nutné rozlišovat mezi znásilněním, k němuž došlo v důsledku nesouhlasu se pohlavním stykem což může mít celoživotní dopady na život obětí a dále mezi eh, znásilněním, které bylo použito jako válečná zbraň, která eh, oběť nemá zbavit jenom cti a ponížit ji, ale ji zabraňuje jí nalézt návrat do normálního života tímto způsobem jsou tyto ženy eh, zbaveny důstojnosti a lidskosti, protože ženy jsou ty, které eh, jsou symbolem života. A po roce jsme zjistili, že počet obětí byl tak vysoký, že se nemohlo jednat pouze o průvodní jevy války, ale že to bylo plánované, protože není e, možné, aby došlo během jednoho večera k dvou z těm případům znásilnění, aniž by to bylo předem plánováno. Kromě toho jsme zjistili, že toto znásilnění bylo něco jako podpisem těch násilníků prakticky bylo možné eh, spojit eh, určité typy poradění s určitými eh, typy skupin násilníků. A tak jsme se začali zabývat těmito otázkami. Doposud to bylo více než 240 tisíc žen, které přešily důsledky sexuálního násilí, znásilnění a my jsme se nejprve zaměřili jenom na eh, lékařské ošetření, ale eh, velice rychle jsme skonstatovali, že psychologické dopady byly tak hluboké, tak zničující, že ženy eh, nenalezly cestu do normálního života. Zajistili jsme také psychologické lehkou léčbu i za těch obtížných okolností, protože když se něco takového stane v životě ženy, tak je třeba se postarat o spravedlnost. Společnost je nemohla ochránit, ale Vede to k tomu, že je třeba zajistit určité odškodnění a po těchto tří fází potřebuje žena také socioekonomickou podporu eh, protože eh, za finanční podpory se ženy mohou také snáze integrovat eh, do společnosti daří se jim to díky jejím schopnostem a znalostem a můžeme ukázat také příklady, kdy se to ženám podařilo, kdy vytvořili určitou přidanou hodnotu. E, ne, že by se tedy přiblížili té společnosti, ale společnost se přiblížila k ním A my jsme se snažili o tom informovat veřejné společenství a posílit povědomí veřejnosti. Bohužel jsme narazili na mlčení v této otázce. Přitom nejde jenom o ženy, jde o otázku lidskosti. Není to otázka působení nějaké skupiny. Musíme se s tím snažit vypořádat všichni a proto jsme se také snažili šířit informace a snažili jsme se eh, vypátrat příčiny, aby se znásilnění již nemohlo používat jako válečná zbraně po několika eh, válečných letech se podařilo uzavřít četné mírové smlouvy, ale Eh, potom opět došlo k opakování. V roce 2013 byla podepsána mírová dohoda v Addis Abebě a my se domníváme, že tato dohoda je eh, mírovou dohodou a dohodou naděje, protože to byla první mírová smlouva, která nevedla k tomu, že by se v regionu opakovaly takovéto války. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych se ještě zmínit o jedné věci, o které bychom dnes měli diskutovat abyste nás mohli podpořit na cestě k míru a rozvoji v regionu, který opravdu nesmírně trpěl. Domnívám se, že obyvatelstvo eh, v celém Kongu od eh, východu do, za, až na západ si zaslouží tuto cenu protože jim připomíná, že na ně nezapomínáme. Díky angažovanosti eh, mezinárodního společenství států, eh, které se snaží tuto otázku řešit. Politické a diplomatické úsilí bylo v roce 2013 ojedinělé a všichni doufali, že se podaří tento problém tentokrát eh, popadnout za pačesy. Evropská unie byla také při uzavření této mírové dohody i ostatní partneři, které teď nebudu uvádět, ale v roce 2014, tedy v současnosti, zjišťujeme, že při naplňování této dohody narážíme ještě na četné překážky. Ale také zjišťujeme, že se nedaří eh, naplňovat tuto smlouvu tak rychle, jak jsme si to v našem regionu představovali. Jedním příkladem je skutečnost, jak eh, je bezpečnostní situace na východě země, jak se každodenně zhoršuje. Slýcháme o případech znásilnění, o masakrech. Sice je jejich počet nižší, ale eh, strategicky vypadá situace jinak a eh, obyvatelstvo ztrácí trpělivost, konají se demonstrace, a ženy se účastní demonstrací, protože dochází k, zás, k znásilňování jejich dětí a viděli jsme eh, snímky z protestů, masakrů a to jsou jasné signály abychom dnes hovořili o řešení, jak bychom mohli znovu oživit ten mírový eh, proces, jak bychom mohli čelit násilí v tomto procesu. To by znamenalo tvrději bojovat eh, s eh, trestnými činy, protože statisíce jsou ženy jsou stále ještě znásilňovány a marně čekají na spravedlnost. Mnohdy jsou ženy konfrontováni s eh, pachateli a eh, to brzdí zajištění bezpečnosti. Jistě si dovedete představit tu frustraci lidí. Dále je důležitá podpora regionálního dialogu. Na eh, rámec hranic naší republiky je třeba konstruktivní dialog, aby mohli politikové hovořit o problémech svých národů. Bez toho to nebude možné. A za třetí eh, radikalizace ozbrojených skupin. Eh, ptáme se, zda bylo využito všech možností v současnosti eh, zabýváme ultimantem a ptáme se, učinili jsme opravdu vše, abychom učinili přítrž násilí, protože když se používá násilí, vznikají škody, které postihují eh, obyvatelstvo v místě, obyvatelstvo, které trpí těmito konflikty již 20 let. Čekáme tedy na reformu v oblasti bezpečnosti. Parlament eh, vydal eh, jeden zákon, který však nebyl eh, nikdy uskutečněn a obyvatelstvo ztrácí důvěru. Nemá důvěru ani v armádu, ani v policii. To znamená ohrožení demokracie. Bylo by dobré, kdyby při uskutečňování Eh, rámcové dohody se mohla zúčastnit i občanská společnost, aby eh, se vždy dozvěděla, proč eh, ty předpisy nefungují nebo kdy budou fungovat. Občanská společnost se začala velice zajímat o posilování demokratické zprávy a to by mohlo přispět k obnovení míru v tomto regionu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane doktore Mukwege. A dávám slovo panu Mišelové. Děkuji, paní předsedkyně. Paní doktore, kolegové, dámy a pánové, přátelé. Margaret Josna napsala velmi správně, eh, že neproniknutelné tajemství eh, vesmíru eh, dává z času na čas lidem silné pilíře. Eh, svět se točí dál. Pane doktore, já jsem velice rád, že jste mezi námi v Evropském parlamentu, že můžeme zdát hod vaši obdivuhodné práce která je oddana solidaritě a vaší odvaze, že jste se odvážil říci to, o čem se je velice těžké hovořit a že jste odhalil, jak vážná je situace v Konžské demokratické republice. Vaše neuhasitelná láska a odhodlání nám dala takovou životní lekci. E, váš přímý přístup, e, vaše neustále angažma ve prospěch jiných lidí, to je lekce pro nás, e, kteří jsme často hostejnější. A já bych chtěl říci, že vy jste jedním z největších svědomí našeho světa, našeho života. Dáváte hlas těm, kteří ho nemají. Panzi je dnes daleko více než poho nemocnicí. Vy jste zde vybudoval komunitu, rodinu, centrum solidarity a respektu jiných, spravedlnosti, chrám lidstva. Svou prací bojujete politický boj za lidská práva, za respekt k životu, za demokracii a za odstranění barbarských praktik z tohoto světa. Já se velice těším, že budu svědkem toho, eh, jak poroste váš vliv. To, co děláte, to je opravdu aktivní odpor a eh, je to akt vytrvalosti, eh, vytrvalosti s níž odmítáte beztrestnost hrozných zvěrstev. Pane doktore, vy jste stělesněním eh, existenciálního přesvědčení, že jsme všichni součástí jednoho světa. Eh, jsme, jste univerzalistou, eh, který ctí a dělá čest tomu nejlepšímu, co existuje na světě, v Africe a v celé lidské společnosti. Merci beaucoup. Děkuji vám. A nyní dávám slovo kolegům. Eh, času není mnoho a eh, určitě eh, také chcete dát čas panu doktorovi, aby mohl odpovědět. Takže zazněla jména řečníků a tím je řečnický seznam uzavřen. Pan Preda. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, pane doktore, eh, chtěl bych začít eh, blahopřáním k tomu, že jste získal Sacharovu cenu v roce 2014. Výběr byl velmi těžký, protože ten užší výběr kandidátů byl Eh, byl, byl skutečně eh, seznamem eh, všeho toho, co je blízké našim srdcím. Euromaidan, ochránci lidských práv, to jsou všechno věci, za které bojujeme. Pane doktor, já smekám před vaším rozhodností, před vaším bojem za posledních 16 eh, let, kde eh, jste opravdu eh, prošel obrovskými, obrovskými riziky, obrovskými hrůzami. Tím, že vám přiznáváme tuto cenu, bereme na vědomí to obrovské strádání, kterým procházely ženy v Kongu jejichž těla se stala bitevními poli, jak jste sám řekl. Víme, že eh, pracujete v každý den ve velmi obtížných podmínkách, abyste plnil Hippokratovu přísahu. Nám velmi leží na srdci otázky lidských práv. V předchozím parlamentu probíhalo mnoho debat o situaci v Koňské demokratické republice a snažili jsme se eh, přijít s opatřeními, které by zabránili eh, tomu, že hm, eh, vaši zem, vaše země je, dal by se říci, tou hlavní zemí znásilňování. Je to metla, která, které třeba zabránit. rádi bychom od vás slyšeli, co byste vy navrhl jako opatření, která můžeme přijmout my. Domníváme se, že je třeba, aby se celá společnost vynořila z té křehké situace poválečné, aby lidé začali respektovat eh, mírové dohody my jsme v roce 2014 vyslali pozorovací misi, která eh, byla svědkem určité nestability související s pokusy o úpravu ústavy. Vy jste v říjnu hovořil také o revizi ústavy, čili mě by zajímalo, jaká je současná aktuální situace v této věci. A ještě jednou děkuji a blahopřeji. Pan Pancery, děkuji vám. A děkuji vám, že jste mezi nás dnes zavítal. Chtěl bych říci, že dnes eh, nebo v těchto dnech eh, slaví 15 leté Eh, výročí eh, rozhodnutí Rady bezpečnosti. Eh, stále by tedy měla být v platnosti. A mě by zajímalo, jaká je aktuální situace. Ta rezoluce zdůrazňuje význam role ženy také pro mírovou konstrukci Hovoří se o ženách a dětech ve válečné situaci, ale také se zmiňuje o genderových aspektech. To, že tyto ženy bývají znásilňovány, tak to je otázka lidských práv. Odhaduje se, že v nedávném konfliktu Eh, došlo ke znásilňování, docházelo denodenně ke znásilnění zhruba čtyř desítek žen. To je samozřejmě nepřijatelné. Má to své aspekty bezpečnostní a zdravotní. V příslušné eh, rezoluci se hovoří o tom, že e, právě na aspekty e, sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech e, je třeba se soustředit a že třeba jmenovat speciálního vyslance pro tuto problematiky. Já, pokud vím, tak mohu říci, že my zde v Evropském parlamentu plně podporujeme to, Eh, že Zacharovu cenu dostáváte právě vy. Jsem velmi rád, že jste tady s námi. Je to de facto výraz uznání základních lidských práv v Kongu, v Africe samozřejmě nejde jen o práva žen, eh, je zde mnoho jiných obětí, eh, kteří trpí jinými způsoby. jak jste řekli, eh, eh, lidé, kteří eh, jsou postiženi takovýmto znásilňováním, nesou si následky na celý život, a to jak tělesné, tak mentální. Vy jste jako ginekolog pracoval v prostředí a v podmínkách, které z vás udělali jednoho z vůdčích ginekologů na celém světě v otázce uzdravování a napravování eh, poškození pohlavního orgánu. Jsem přesvědčen, že eh, práce, eh, kterou jste odvedl, je naprosto zásadní, velmi důležitá a že si zaslahu, zasluhuje veškerý respekt. Myslím, že lidská práva, práva žen, to by měl být základ pro to, aby celá společnost dospěla a aby se lépe dařilo řešit eh, konflikty, které ovlivňují eh, mnoho částí světa. Děkuji vám ještě jednou. Uh, uh, Paní předsedkyně, pane doktore Rád bych chtěl vyjádřit gratulaci jménem EKR, třetí frakce parlamentu. Jsem eh, také zdravotník, jsem bývalý psychiatr a mohu skutečně potvrdit, že ty psychické dopady vedle těch fyzických jsou velmi eh, zásadní a že eh, je žádoucí napravovat obojí. Já mám zájem o celý ten proces z Kimberly, který se eh, týká zejména eh, diamantových eh, dolů a byl byste eh, za to, aby se to, eh, aby se to rozšířilo na další cené kovy vedle těch diamantů a tak, aby se lépe postihovaly ty obzbrojené skupiny. Já jsem v Evropském parlamentu organizoval seminář, který se týkal tohoto, to znamená znásilňování v Kongu a některé ty ženy byly, účastnily se jako video, videokonferencí a byli tu přítomny. A vím, že také William Hague z konzervativní strany, který byl ministrem zahraničních věcí, eh, eh, organizoval ke stejnému tématu eh, konferenci v Londýně, to znamená sexuální, sexuální násilí jako zbraň ve válečných konflikt, konfliktech. Eh, eh, ta cena, kterou dnes dostáváte eh, za vaší Eh, velmi záslužnou práci je podle našeho názoru uznáním toho, jakou důležitost přikládá tento parlament eh, desítkám tisíc či stovkám tisíc těchto obětí a nejenom v Kongu, ale v jiných konfliktech jinde na světě, eh, například to, co slyšíme, jakým způsobem poskutupuje ISIS v, proti jezidium, které, kde jsou ženy Eh, znásilňovány a prodávány do sexuálního otroctví. Je neuvěřitelné, že toto se stává dnes v moderním světě. Eh, velmi vám gratuluji k této ceně. Děkuji panu Teniku, pan Osevičus. Thank you, Chairman. Děkuji, pane doktore Mukwege, gratuluji také za eh, ALDE eh, jako spojení liberálů a demokratů. Eh, vy si nepochybně zasloužíte tuto cenu, která vás přibližuje tomu, abyste se stal ještě uznávanější světovou, světovou osobností za, díky té práci, kterou odvádíte ve své zemi. Ty osobní tragédie a hluboké fyzická, hluboká fyzická zranění, která zůstávají jako následky po znásilnění eh, u žen i dětí v těchto zónách konfliktu, to jsou věci, které nás nemohou nechat klidnými. Mne by zajímala právě ta veřejná rozprava, která se týká eh, sexuálního násilí a znásilnění jako eh, zbraně ve válečném konfliktu. Mohl byste se k tomu eh, nějak vyjádřit? Vidíte nějaké pozitivní tendence v souvislosti s tímto fenoménem? Je velice symbolické, že tato cena je vám předávána v roce, kdy si připomínáme 100 let od uplynutí první světové, od počátku první světové války je to určitá symbolická náhoda, schoda okolností, která eh, nám připomíná, že eh, eh, válečné konflikty, destrukce válečná jsou něco, co nadále zůstává nepřijatelné. Děkujeme vám velmi, gratulujeme k ceně a přejeme vám, abyste nadále mohl pokračovat ve své velmi záslužné činnosti. Máme zde celou řadu zájemců, ale nejdříve bych poprosila pana doktora, aby se vyjádřil k těm otázkám, které dosud zazněly a potom dáme příležitost dalším. Ještě jednou děkuji, děkuji za slova uznání a omlouvám se paní předsedkyně já jsem si spletl název eh, výboru a podvýboru pro lidská práva. Otázka eh, beztrestnosti je velmi eh, důležitá a mm, v těchto situacích. Rád bych řekl z tohoto místa, že tady nejde o malý počet případů, kde ta beztrestnost nastává. Většina obětí se má ten pocit, že se jim nikdy nepodařilo s touto věcí vyrovnat a že eh, vlastně ta beztrestnost je tak hluboce zakořeněná, že vede k tomu, že znásilnění potom se nadále objevují a opakují, tak jak eh, pravděpodobně i dnes večery během toho, kdy s vámi hovořím. Takže eh, trestat tuto činnost musí být základem té, té, toho boje proti takovýmto jevům, a protože ty oběti ztrácejí s, eh, veškerou důstojnost a je potřeba hledat veškeré možné nástroje spravedlnosti. Eh, nebudu se tomu nebudu to rozbírat nijak detailně, ale e, je zde vel, ta, ta otázka vyřešení možného postihu a potrestání je e, možná jenom pokud e, země přijme příslušná opatření. Po dlouhou dobu dochází k porušování lidských práv v Kongu a nyní by bylo velmi, nyní se jeví velmi obtížné nějakým způsobem uh, se domoci spravedlnosti či částečné spravedlnosti, uh, protože pokud by byla částečná, došlo by k postihu jenom některých skupin či jednotlivost, jedno, jednotlivců a je třeba rozšířit eh, te, ty tresty na všechny, kteří se dopouštějí porušení eh, lidských práv ve formě znásilnění nebo sexuálního násilí. Není tady žádná promlčecí lhůta, takže vždy by bylo možné se k tomu vracet a stálo by to za to pouze i kdyby to mělo jistou um, osvětovou nebo vzdělávací úlohu. Eh, v Kongu se, eh, se nepodařilo však eh, provést žádné vyšetřování těch osob, které jsou, které se tímto provinili v armádě a dokonce jsou naopak tito pachatelé povyšováni v armádě a já jsem to zmiňoval ve svém úvodu, že jsme ve velmi obtížné situaci. Je to jako kdyby ta oběť těchto hrůzných činů se měla eh, domáhat ochrany vlastně u těch samotných eh, Eh, vojenských sborů, které, jí, eh, které se na ní té trestné činnosti dopustili. To je absurdita té situace eh, někteří, kteří jsou u moci, jsou nepochybně utlačovateli a je potřeba v rámci policie i v rámci armády provést určité šetření, tak aby a určité prověření toho, aby lidé mohli věřit těm, kteří eh, těm, kteří jsou příslušníky těchto sborů, protože zatím je to tak, že se často na těchto uh, eh, hrůzných eh, činech podíleli. A tento pocit převládá v celé komunitě mladí lidé, kteří byli dětskými vojáky ve 12-13 letech, byli nyní demobilizováni, ale nikdy ne nedošlo k jejich, řekněme, mentálnímu uvolnění z té armády. Ti lidé sami by potřebovali eh, lékařskou péči byli podrobeni vymývání mozku, byli přinuceni k sexuálnímu styku, který nechtěli, který měli prokazovat lojalitu a mají, nesou si velké psychické poškození a těm je třeba pomoci také ten transitní systém spravedlnosti nemá dostatečné programy, které by pomáhaly těmto lidem, o kterých nyní hovořím. Um, Vysoký komisař pro um, lidská práva hovoří o možnosti uh, odškodnění těchto obětí a my, když jsme se obrátili na vládu, byly zde charitativní organizace, které se chtěly zapojit do toho očkodňování, ale pokud byl jeden člověk shledán eh, vinným, pokud by byl, musela by eh, ty, eh, tyto mm, náhrady škody nebo to očkodné vyplá, vyplá, vyplácet stát, vláda a k tomu nedošlo zatím ta situace je taková, že ten systém nefunguje a po, tom, po tolik eh, tak velkém počtu obětí eh, tak velkém zlu, ke kterému došlo, nedoj, nemůže dojít k skutečnému usmíření, pouze pokud by ty oběti mohly vypovědět pravdu, ty oběti by měly mít možnost se vyjádřit, říci, co se jim stalo, čím trpěli a o to my usilujeme v nemocnici v Panzi. Ale tam by, se to, tam by k tomu nemělo, tam by to nemělo být řešeno, to by mělo být eh, učiněno jinými cestami veřejně a stát by se měl omluvit těmto obětem, kterým, které neochránil proti takovému násilí. Jedině tak tomu můžeme zabránit do budoucnosti. Otázka změny ústavy to je další otázka, která zde padla. A nyní se o tom hovoří méně, či se to nějakým způsobem umenšuje, zejména k tomu, eh, kvůli tomu, k čemu došlo v Burkině Faso. Chceme být však opatrní. Pokud dojde u nás ke změně ústavy, pokud mají instituce zůstat u moci proti vůli lidí, pak mírový proces, eh, třeba, že zatím ještě nedošel ani ke svému konci, by se mohl vlastně zvrátit a dostali bychom se zcela na začátek a eh, mohlo by to vést ještě k většímu počtu úmrtí eh, než bylo tomu dosud. Já vyzývám konžské úřady, aby ukázali více politické odpovědnosti, protože to krve prolití, ke kterému došlo, stále volá po spravedlnosti. A pokud máme dnes změnit ústavu, možná bychom se tím dostali zpátky 10 nebo 20 eh, let a mohlo by to mít tragické důsledky trend, který vidíme v Burkině Faso, domnívám se, že bude pokračovat a myslím si, že volby budou zastávající ústavy, již proběhly dvakrát a není důvod, proč ne po třetí, eh, pro třetí, eh, ve třetím pořadí a potom ta nově vzniklá vláda by tedy mohla uvažovat o změně ústavy, pokud to si tak lidé budou přát pokud jde o psychickou, psychologickou péči, o ty oběti. Tady se domníváme, že je třeba eh, eh, vycházet či mít holistický přístup. Eh, ženy se k nám do nemocnice dostávají kvůli fyzickým problémům, ale při uh, Ehm, léčbě těchto poranění fyzických e, e, jsme zjistili, že nadále trpí, trpí psychicky do takové míry, že mnoho z nich spáchalo sebevraždu. Já jsem byl chirurg, prováděl jsem operace, operace zároveň jsem poslouchal, co e, slyším kolem sebe, je potřeba i při té chirurgické operaci hovořit s pacientem, vzniká zde určitá vazba mezi lékařem a pacientem, jinak nemůžete řádně fungovat jako e, lékař. A já jsem mm, byl úplně zhrozen situací, kterou mi ty ženy eh, popisovaly a bylo obtížné pro mě vést oběty, eh, eh, provádět oběty ty úlohy, to znamená fyzicky léčit a zároveň být jakousi psychickou pomocí. A ta psychická pomoc je, musí trvat déle, protože zotavit se z psychického traumatu je velmi dlouhodobá záležitost, zejména pokud eh, tam eh, byly v tom, eh, byla v tom také otázka mateřství. Není to jenom otázka sexuálního otroctví, ale ti mučitelé, ti, je propouštěli teprve těsně, ty propouštěli ty své oběti těsně před porodem a, a to dítě které je nevinné, je dítě, které jí zároveň a, a, mm, přináší vzpomínky na ta největší traumata a proto ty oběti vyžadují dlouhodobou e, psychickou e, psychologickou péči a tato péče by měla být integrována do primární lékařské péče, pokud se mají ty oběti zcela uzdravit. A hovořilo se zde o Kimberly a, ty konf- eh, a o konfliktech v těch eh, různých eh, dolech. Je tomu i obdobně v těch dolech v Kongu Koltan. Tam se nejedná o doly na drahokami, ale je patří přesto tyto doly k nejbohatším a pokud tam však do té oblasti přijedete, zjistíte, že tam žijí nejchudší lidé na planetě. 10% žen tam umírá při eh, porodech kvůli nedostatečné lékařské péči. kvůli nedostatečné dostupnosti, přístupnosti k těm místům, není tam dopravní uh, Eh, dostupnost a není tedy možné eh, jim poskytnout dostatečnou péči ze strany zdravotních služeb. Většinou máme úmrtnost 2 až 3 na 2 eh, až 3 a tady je to tisíc úmrtí v tomto regionu, takže ta péče je tam nedostatečná. Pokud je o ty konflikty kolem eh, dolů, tady bychom si přáli, aby Evropská eh, unie, a vím, že se připravuje usnesení, chtěli bychom, aby eh, to usnesení bylo daleko více aby bylo více závazné, aby ukládalo kontroly a aby ukládalo kontroly přímo v těch uh, dolech, kde dochází k těžbě těch eh, rud, těch drahých kovů. Eh, jednak by to mohlo zmírnit některé ty problémy a jednak by to vrhlo více světa, světla na eh, ekonomické a finanční aspekty související se s, ne, s porušováním lidských práv. Někdy se můžete dostat k výrobkům a nevíte, že pocházejí z takových míst, a z takových situací. A není to nutné, nemusí to tak být. Bylo by dostatečné, aby ti, kteří skupují tyto drahé kovy nebo minerály, aby se zavázali tyto země, že budou kupovat jenom ty, které byly těženy bez toho, aby přitom byla porušována lidská a jiná práva. Byl pan doktor Tanok zmiňoval uh, Eh, iniciativu bývalého ministra Heiga, kde se v červnu sešlo 150 eh, zemí, které se eh, zabývali otázkou toho, jak zastavit znásilňování používané jako zbraň. A my takovou iniciativu velmi nutně potřebujeme a doufám, že ji Evropská unie stvrdí. Je to jediná cesta, jak by se mohlo mezinárodně podařit státům zastavit tuto praxi. Někdy se bojím, že je to horší a horší. Syrie, Irák, Nigérie, pro mne jsou tyto informace velmi znepokojivé, velmi frustrující. Únosy 200 dívek, které byly potom prodány, to je šokující vůbec něco takového slyšet a uvědomit si, jaké jaký postoj mají tito lidé k ženám, pokud jsou toho schopni a jsou eh, o tom také schopni takto hovořit. Chceme velmi jasně nastavit hranici, velmi jasně jsme to udělali proti biologickým a chemickým látkám a nyní znásilňování eh, jako zbraň vede ke stejnému počtu obětí a ty dopady se mm, prolínají z jedné generace na další. Pokud mám hovořit o nějakých pozitivních eh, signálech v Kongu, doufám, že takové, eh, takové takový jakýsi pokrok je a chceme zde ale změnit jednu věc. Problémem je to, že stát eh, vlastně popírá to, že tyto, k těmto věcem došlo byla zde toto popření je vlastně bylo zde, byla zde možnost, aby vznikly nějaké smíšené soudní senáty, eh, které by, a ta, ta myšlenka byla vítána, eh, smíšené soudní senáty, které by tato porušení eh, soudily, ale vláda to slibovala, ale zatím se to neděje. Ale pokud by skutečně stát měl zájem na tom, takové soudy vytvořit a řešit tento problém, tak bych to považoval za nadějný signál. Myslím si, že budoucnost eh, Konské demokratické republiky leží v rukách eh, žen nejenom proto, že vím tolik o jejich eh, bolesti, ale vidím také jejich schopnost znovu postavit eh, rodinu na nohy a to navzdory eh, nedostatečným prostředkům. Když vidím tuto jejich schopnost, myslím si, že můžeme mít určitou naději. Madame Lezing. Paní Lezing. Je tady ano, Děkuji vám, sedím tady. Vážený pane doktore Mukwege, Velice mě těší až jsem hrdá na to, že vás mohu pozdravit i jménem své frakce Sjednocené levice v Evropském parlamentu a v Evropě. Sacharovova cena se Eh, mnohdy také politicky používá. Má frakce je tedy velice často kriticky zaměřena, když se rozhoduje o jejím udělování, ale o to víc mě těší, že v letošním roce jste vy obdržel tuto cenu. A jako ostatní kolegové vám blahopřeji k vaší velkolepé práci. Já bych nerada všechno opakovala, co již jste zaznělo. Chtěla bych se jenom zmínit o tom, že jsem sama pracovala přes 20 let v státním zařízení, které nabízelo a organizovalo eh, psychiatrickou pomoc a tak jsem si velice dobře uvědomila, jak lidé v důsledku eh, citového a fyzického násilí nesli důsledky po celý život a mezi nimi byly i e, ženy a muži, kteří se k nám dostali v důsledku válečných konfliktů. Je to velice těžké pro tyto osoby, ale i pro ošetřující personál v tomto těsném kontaktu e, s těmito lidmi a proto je třeba jim vyslovit slova uznání. Já vím, že to není typické pro nějakou část eh, země pachatelé mohou působit na celém světě. Eh, masové a sexuální násilí jako válečná zbraň se velice často používaly. Hovořili jsme se také o Sýrii a Iráku. Já bych chtěla jen doplnit, že nejde o 200 žen, ale že již eh, musíme hovořit o tisících žen, které byly zavlečeny, znásilněny, těchto regionech a také se prodávají do sexuálního otroctví a to v současnosti v 21. století. Domnívám se, že jakožto poslanci Evropského parlamentu jakožto Evropané musíme eh, spojovat určité očekávání s touto cenou, protože eh, nemusíme tedy eh, zažalovat vedení války, musíme vystupovat vůbec eh, vůči válce eh, jako politickému prostředku musíme vystupovat proti válkám. Takováto podoba násilí v Kongu, eh, příslušníky vojenských skupin, které byly vyškoleny v Evropské unii. Také jste hovořil o skupinách, které se obracejí proti vlastní místnímu obyvatelstvo a e, mnohdy také Evropská unie podporuje takovéto vlády které se proti ním obracejí. Musíme se postarat o to, aby se evropské firmy nepodílely na takovéto formě násilí. V minulosti podporovali i takovéto násilí a to je opravdu pokračování jedné z nejtemnějších koloniálních kapitol. Již to zde zaznělo, že je třeba potrestat každý trestný čin, ale je třeba jít dál, protože příčinou většiny násilných konfliktů je chudoba. A to pro mě znamená, že musíme bojovat proti chudobě a žádná politika nemůže být v neprospěch lidí. Moc se omlouvám, máme málo času, ale vy jste přerušila jednání přede mnou, řeknu jenom dvě věty a už jsem u konce. Musíme zabránit prodeji zbraní a to ze všech částí Evropy. Nesmí se prodávat do dalších částí světa jenom proto, abychom si zajistili zisky a podpořili strategické partnery a udrželi tuto eh, mašinerii při životě a přispěli k takovému to utrpení, jako se to stává na ženách ve vaší zemi. Děkuji, já se omlouvám, ale když budete hovořit příliš dlouho, tak se ostatní zase nedostanou ke slovu. To jste ale měla namítnout i u mých předřečníků. Dobře, ale víte, že nám čas pokročil. Paní Lebele. Děkuji paní předsedkyně a jménem eh, skupiny Zelených Evropského parlamentu bych vám chtěla také poblahopřát k udělení Sacharovovy ceny a k vaší mimořádné činnosti, jak eh, pou pomáháte ženám, ale také se snažíte nalézt řešení těchto problémů na politické úrovni. Zodpověděl jste většinu mých otázek, ale já bych chtěla říci, že podvýbor pro lidská práva chtěl v loňském roce navštívit východní Kongo dvakrát a také vaši nemocnici, ale v důsledku pokračujícího násilí jsme neobdrželi eh, povolení, abychom vycestovali. Je tedy skvělé, že jste dnes mezi mezi námi a že pomáháte ženám v oblasti velkých jezer. Když eh, vysvětlil si nám, jak trpí, když se obrátí eh, na eh, policii, ale eh, násilníci se nedostanou do vězení, dokonce jsou tyto ženy dále konfrontovány s násilníky, protože mají určité odpovědnosti ve své komunitě. Vy jste eh, hovořil o velice důležité otázce posílit boj proti beztrestnosti. Já se domnívám, že je to důležité i pro oběti, když uvidí, že byly potrest potání pachatele, tak jim to pomůže. E, popřete situaci v tomto regionu a e, jedná se o masové případy znásilňování. E, je to tedy nová generace obětí a pachatelů. Když se podíváme například na Liberii během občanské války, více než 60 žen ve společnosti zažilo případy sexuálního násilí. Je to také otázka, jak se s tím vypořádá společnost v příští generaci, jaký je vztah, eh, jaký bude vztah mezi ženami a muži. A já bych se chtěla zeptat, usilujete v Kongu o jinou společnost, protože tam došlo také k těm strašlivým případům masového znásilňování. Jak se s tím vypořádáte v té eh, příští generaci? Monsieur Bashir. Eh, Madam Chair. Pan Bashir. Paní předsedající, eh, budu stručný, váč nemáme mnoho času. Já bych také rád poblahopřál panu doktoru Mukwegemu za vše, co vykonal. Sacharová cena je zasloužená. My všichni máme eh, děti, eh, dcery, matky, manželky. Já sám jsem eh, včera byl uprostřed své rodiny a ono, když vidím, že ženy jsou znásilňovány eh, v jiných částech světa, to je velmi smutné. Eh, to, eh, co se děje v Kongu, se stává také ruingum na Myanmaru, bohužel také na Sri Lance. A jak jste správně řekl, je to součást strategie. Jde o znásilňování celých komunit ke znásilňování dochází hromadně a veřejně. Lidé jsou vyháněni ze svých vesnic, ze svých domovů. Tomu říkáme etnické čistky a my eh, v Evropě jsme byli svědky něčeho podobného před necelými 20 lety v Bosně. Čili skutečně hovoříme o tom, co se děje nyní, a musíme nezapomínat také na to, co se dělo v minulosti. Vy jste správně řekl, že eh, je velký, velká potřeba justice, eh, je nápravy. A já s vámi souhlasím, ale jak k tomu dospět ke zodpovědnosti a k nápravě? Můžete se k tomu vyjádřit? Eh, děkuji. Nám tady eh, zbývá už jenom několik málo eh, minut tlumočení, takže prosím ještě velmi, velmi stručně dvě řečnice a potom čas na odpověď. Paní Vole. Já cítím velké pohnutí to, že jste, z toho, že zde mohu být, to je vlastně poprvé, kdy toto začívám v parlamentu a je pro mě velkým povzbuzením to, co tady eh, slyším, tedy to, jak eh, se brát eh, za práva žen. Já jsem socialistka a mm, pracuji také ve výboru ženském a na delegaci AKC. Pane doktore, velmi dobře jste propojil lidská práva Eh, spravedlnost, ekonomiku, politiku a tak dále. Já jsem eh, minulý týden eh, byla spolu se svými sestrami zpátky doma tady v Londýně s peticí, kterou jsme, kterou jsme podávali do kanceláře ministerského předsedy a my máme eh, lidi, eh, ženy, které u nás hledají azyl, poněvadž utekly před válkou a nyní se omezují prostředky, které jsou na pomoc těmto ženám vydávány. A to je strašné. Někteří kolegové v parlamentu se domnívají, že rozpočet, který máme v Evropském parlamentu, by snad se měl omezit jenom na několik priorit, jako je třeba malárie. A mě by zajímalo, kdybyste řekl, jak důležité je to, aby pomoc Evropské unie šla také na vaší práci, na pomoc ženám, kteří potřebují. Děkuji ještě paní Prost. Děkuji, paní předsedající. Také já bych eh, chtěl, chtěl poblahopřát pán, pane doktore, eh, k práci, kterou odvádíte. Bylo již řečeno, mnohé a to chci ještě tady zdůraznit, že jde o problém, který není pouze omezen na Afriku nebo na Blízký východ. Týká se to taky nás, například eh, v balkánských válkách. Je třeba to zmínit. Není to problém nový, je to něco, co se, co ženy zažívají ve všech válkách, v celých dějinách. A já se domnívám, že Evropský parlament eh, vysílá jasný signál tím, že tedy udává, eh, předává cenu právě vám, že je třeba se k tomu stavět nejenom jako eh, k otázce lidských práv, ale také jako k otázce bezpečnostní. A z tohoto důvodu by měly organizace občanské společnosti i vlády se zde angažovat, poněvadž pokud se nic nestane, budou eh, ženy opět trpět a budou se stydět a budou se schovávat se svým strachem a bude to ještě horší. Čili my se tím skutečně musíme zabývat zde v Evropském parlamentu. Ano, děkuji vám. Eh, pane doktore, máte slovo. Děkuji vám. Pokusím se být velmi rychlý. My se snažíme o to, aby model Spanzy eh, byl replikován také v jiných oblastech, tam, kde jsou podobné problémy jako u nás. Já jsem Eh, navazoval, navázal různé kontakty. Eh, obrátila se na nás jedna afgánská žena, eh, která toto zná. Já, když jsem čil situaci u nás, tak ona se prakticky zhroutila a v slzách říkala, že toto je přesně to, co vidíme také u nás. Ty ženy jsou poznamenané na celý život a mm, a umírají také s, tím, s těmi strašnými pocity. Čili eh, možná v Afganistánu bude zájem toto replikovat, eh, podobně v, Burkino, v Burkině Faso je eh, zájem pomáhat ženám, které jsou obětmi obřízky. Co se týče podpory Evropy. My bychom tedy bez pomoci ECO v žádném případě nebyli schopni vykonovat tu práci, kterou děláme. To je psychická podpora obětem a tak dále. Prostřednictvím ECO nás Evropská unie podporuje a my si toho Eh, velice vážíme, poněvadž jde o ženy, které nemají absolutně nic a my je tedy tím pádem eh, můžeme ošetřovat bezplatně. No a ještě eh, k té, k té červené linii, k té nepřekročitelné čáře. Já myslím, že je, je skvělé, že jste tady použili Eh, tady eh, tuto, eh, to, toto vyjádření. Prostě to, že se znásilnění považuje za nástroj války, tak to je nepřijatelné a to je odpovědnost celé společnosti. Vy jste ti, kdo respektive eh, v našich kulturách eh, jsou náčelníci, kteří určují tradice, které jsou přijatelné a které ne. A oni de facto jsou schopni eh, zakázat incest a mohli by zakázat také znásilňování. Ovšem je třeba, aby jejich prostřednictvím se toto myšlení promítalo do celé společnosti. A také je třeba prosazovat zákony. U nás máme eh, velmi dobré zákony eh, proti eh, pohlavnímu násilí, ale ve skutečnosti to tady v praxi nefunguje. Čili pachatelé takovýchto věcí v podstatě musí mít takový pocit, že se chová nepřijatelně. Eh, pokud se týče eh, různých eh, ozbrojených skupin, které používají tyto metody vůči ženám. Víme, že existují a je třeba mm, je odstrašit od těchto věcí, protože oni tímto zastrašují a v podstatě eh, se ani netají s tím, že tímto způsobem eh, se chovají. A proti tomu je možná bojovat z vaší strany třeba tím, že eh, těmto lidem nebude povolen vstup do EU. To je to skutečně můžete udělat. To jsou, to jsou opatření, která mohou, mohou Eh, působit ostrašujícím efektem, nebo eh, vyvlastnění, konfiskace majetku. Prostě je třeba používat eh, exemplární opatření, která dají jasně najevo všem, že toto prostě není možné, toto se nebude tolerovat. Jestliže si uvědomujeme, jak závažné to všechno je, tak všichni eh, musíme říct, ano, tady toto je ta červená linie a toto není možné. A proto se setkáváme a proto o tom spolu hovoříme. Děkuji. Děkuji vám, pane doktore Mukwege. Eh, poznat člověka, jako jste vy, tak to eh, hned je na světě lépe. Takže děkuji vám a příjemný večer.